Colleagues, I kindly ask you to take your seats. Vážení kolegové, vás požádám, abyste se usadili. Omlouvám se, že máme trošku spoždění, protože jsme měli nesmírně zajímavé slyšení, které bylo tedy in camera. Ale myslím, že i další bod bude velice zajímavý pro nás všechny. Jedná se o misi Evropské unii v Somálsku, EUTM. Budeme také hovořit celkově o bezpečnostní situaci v Somálsku, takže mám eh, tu čest a radost přivítat eh, pana plukovníka Joachima Brunce, který je ředitelem divize pro eh, plánování a přípravu mm, reakcí na krize a také pro stávající operace v rámci SVČ. Je to tedy mise EU eh, MS v rámci VČ, takže pane plukovníku, rovnou vám předám slovo. Velice děkuji. Eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, eh, že vás mohu informovat o naší výcvikové misi v Somálsku. Je to vlastně jedna ze tří misí, které nyní Evropská unie má v, té, v Africe. Já vím, že je velice obtížné po tak zajímavém tématu, o kterém jste hovořili a měli jste zde opravdu vynikající hosty, kteří hovořili o tom předchozím tématu, o situaci v Sýrii, tak nevím, zda se mi úplně podaří také vás zaujmout, ale přesto si myslím, že toto téma je rovněž velice důležité. Nejprve bych se rád představil. Jmenuji se Joachim Bruns, jsem ženatý, mám tři děti. Čtrnáctkrát jsme se s rodinou přesouvali v rámci mé vojenské kariéry. Já tedy nechci hovořit příliš podrobně, ale je to vlastně, na tom snímku je i, jsou i místa, kde jsem byla a už vlastně po druhé jsem v Bruselu, což je skvělé. No a paní předsedkyně již trošku vysvětlila, že teď působím v misi EUTM, mám vlastně dvě funkce, protože zároveň působím i pro e, nový úřad pro e, plánování, vojenské plánování a mm, kapacity, což bylo vytvořeno v loňském roce. A mm, mám tady ještě další funkce, které mají různou vojenskou terminologii. Takže mám vlastně, působím vlastně ve dvou funkcích, takže možná pro vás také je zajímavé toto mé stručné představení. A teď už rovnou podívám na téma, kterému, kterému se dnes věnujeme. Nejprve tedy trošku o politické situaci. Jak víme, ta situace je stále ještě nestálá, velice křehká, působí tam různí e, činitele, máme tam vlastně mm, státy nebo federální státy, které vychází z klanů, je tam federální vláda, která se snaží eh, nějak mm, dát dohromady organizaci federálních organizací a určitou strukturu, což je velice obtížné, protože čelí odporu různých regionálních eh, subjektů, regionálních aktérů, takže to je vlastně stálý soustavný problém. V současnosti je tam hlavně snaha přechodu od amisomu což byla určitá bezpečnostní struktura v minulosti, aby vlastně zde vznikly samotné somalské národní a bezpečnostní orgány. Teď je zde tedy ten AMISOM, což jsou eh, jednotky, eh, prapory, eh, boj, mm, různé, mm, jsou tam vlastně členové pěti afrických zemí, kteří mají zaručit bezpečnost v zemi a mají bojovat proti teroristickým skupinám, zejména tam Al-Shabaab, která je vlastně napojená i na Al-Qaidu. Takže musíme společně s dalšími mezinárodními subjekty dbát na to, aby v, minulost, pardon, aby v budoucnosti bylo Somálsko samoschopné se postarat o svou bezpečnostní situaci, aby se nemuselo spoléhat na podporu ostatních. A jak víte, Každý rok eh, vynakládá Evropská unie 240 milionů právě na eh, tu misi, nebo na, na ty eh, jednotky AMISOM, které velicou velikou měrou přispívají k udržení bezpečnosti zemi. Příští týden se koná v Bruselu konference, na níž se bude hovořit o tom takzvaném přechodovém plánu. Tato konference na vysoké úrovni tam bude také ISS, ESF, e, zástupce SVČ, také zástupce z DEVKA a také premiér Somálska. Hmm, takže se bude hovořit o tomto plánu a ten pre- premiér právě chce opravdu pohnout s tím plánem a chce ho zavést. Uh, takže co se týče této výcvikové mise, bylo to vlastně, původně to začalo všechno v Ugandě, pak eh, v roce 2013-14 se to přesunulo do Mogadiša, je to vlastně výcviková mise. Vidíme mm, na tom snímku naše hlavní úkoly, to znamená mm, politické a vojenské poradenství, to znamená, že naši poradci mají klíčové pozice například na místním ministerstvu obrany a poskytujeme poradenství na různá témata, rozpočet, provozní věci, otázky personálu. Takže my poskytujeme poradenství, různá doporučení, rady. Také, na brhu, také po, jednak provádíme výcvik a také různá školení. A zejména je to tedy výcvik, v současné době je to výcvik pěchoty. My jsme vycvičili už tři roty lehké pěchoty. Vypadá to, že to není příliš velké číslo, ale je důležité zdůraznit, že jsou to jednotky složené ze zástupců různých klanů a je to dost eh, důležité, abychom vlastně vytvořili ze všech těch příslušníků různých klanů jednotnou národní somálskou Eh, armádu a aby oni sami pocitovali určitou jednotu, aby měli pocit, že jsou tedy jednotní a že, to, že se stanou v budoucnu eh, tou národní armádou. Víme, že jedna z těch rod je nyní zaměstnána bojem s al shabaab eh, ta druhá je využívaná jako určitá mm, bezpečnostní ochrana třeba prezidenta nebo dalších. Takže to je také zajímavé, že on si vybral právě tuto rotu, tuto jednotku. No a rovněž je zde výcvik eh, mm, dalších jednotek a také dostáváme různé příkazy nebo rozkazy eh, abychom postupně vycvičovali další roty. Co se týče ještě toho poradenství, tak už jsem vlastně říkal, že jsme velice aktivní, zejména v MOD. Takže jak je, jaká je úloha MOD v určitém politickém dohledu? Mhm. Zároveň se také věnujeme třeba logistickým věcem, jak eh, po, nabídnout logistickou podporu těm jednotkám, eh, jak je zaručit, aby dostávali plát, aby vlastně někam neutekli k nějakým jiným um, útvarům. Takže to jsou vlastně všechno přímo takové už vojenské záležitosti. Také nabízíme výcvik budoucím dalším um, lidem, kteří budou poskytovat další výcvik. To vlastně tedy to školení školitelů. To znamená, uh, oni pak budou vycvičovat eh, ty jednotlivé jednotky z jednotlivých klanů, aby vytvořili udržitelné struktury pro své obrané síly. Eh, můžu také pohovořit o výzvách, které jsou před námi. Možná už jste to trošku tak, jak si vytušili mezi řádky. To znamená, jsou tam stále ještě velké politické tenze, velké politické napětí. A to má velký význam právě s ohledem na, ten určitý, na to určitou přechodnou fázi a s tím vytvářením té přechodné vlády ale zároveň je také důležité si uvědomit, že tam je mnoho mezinárodních eh, činitelů v této zemi, kteří úzce spolupracují. Chtěl bych zdůraznit, že máme velice dobré vztahy třeba s Američany, kteří tam působí, jejich komplexní přístup eh, vůči stabilitě a eh, bezpečnosti v zemi. Pak je zde také nová mm, struktura nebo nová strategie, která vznikla v Londýně. A naše výcviková mise eh, se vlastně zaměřuje pouze na jednu oblast. Chceme poskytovat eh, obecnou podporu těm eh, místním jednotkám, ale no, to je vlastně pouze jeden takový jeden projekt mnoha dalších v rámci té celé mezinárodní spolupráce. Ale už jsem zdůraznil, že je důležité hlavně, aby ti místní lidé přijali tyto projekty za své, také eh, mm, potřebujeme, aby nám členské státy poskytovaly podporu, zejména personální podporu. Eh, je to vlastně teď problém i s tím eh, orgánem Military Programming and Capabilities, takže často žádáme členské státy, aby nám posílali třeba více takových poradců, mm, školitelů a dalšího personálu. Také se tedy hovoří o celkové strategii. Celkově je zde snaha, aby naše, náš mandát ještě pokračoval až do roku 2020 společně s dalšími civilními misemi a také s misí Atalanta, která rovněž probíhá v této oblasti a to je také mise Evropské unie. A to už je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Rovněž jsem vám ukázal několik fotografií, jak vypadá samotný výcvik. Mně se velice líbí ta fotografie vpravo nahoře. Tam, je to, eh, tam jsme vlastně vojákům eh, přinesli vojenskou obuv, protože oni většinou přišli na ten nábor v žabkách, takže my jsme jim dali kvalitní eh, vojenské boty. Nicméně velice často po několika dnech oni nějak ty boty, nějak zkrátka zase přišli v žabkách. A my jsme jim zase opět dali tu novou kvalitní obuv. Takže já chci ještě říci, že je důležité v této činnosti spolupracovat s ostatními a můžeme se pak soustředit na to, abychom této zemi přinesli bezpečnost a hlavně udržitelnost, aby ta země byla sama schopna se starat o svou bezpečnost v budoucnu. To je konec mé prezentace a rád odpovím případné dotazy. Děkujeme, pane plukovníku. Děkujeme za tento úvodní briefing. Nyní Otevírám debatu. Začneme koordinátory pan Gáler. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Také ve výroční zprávě k misím a operacím jsem si přečetl informace o Somálsku. Myslím si, že z politického hlediska Africká unie spolu s Amisom eh, eh, žádá o naši eh, podporu nejenom finanční, to je zhruba 42 milionů euro. Otázka je, co by se stalo, kdybychom je nepodpořili. Zdali by to vedlo k tomu, že Africká unie sama by síly umysl nefinancovala, takže ten pořád ještě velmi tak křehký stát v Somálsku by opět přestal fungovat a vrátilo by se to zase do časů klanového společenství. My tady cítíme potřebu posilovat úlohu somálského státu a proto také vlastně poskytujeme podporu finanční také přímo na místě, ale je třeba uvážet, eh, do jaké míry naše školící mise, naše výcviková mise ovlivňuje politickou situaci v zemi a zdali má podporu místní vlády. A já mám také pochyby o tom, jestli je trvale udržitelné, to, co vlastně v Semánsku v terénu děláme. Někteří Němci u nás doma volají potom, abychom se ze Somálska stáhli. Holanděné naopak tedy hovoří o tom, že ta mise je velice efektivní a v německé verzi eh, se říká, že navzdory veškerému eh, snažení ze strany Evropské unie, mise EU a tak dále, dochází v Somálsku k, k pokroku a k vývoji jen velmi pomalu a váhavě. Proto také tedy ten nový pro, program CBS, CBSD, tedy budování kapacit a další rozvoj, jo, my tedy rozhodnutí o tomto programu mi připadá jako předčasné. Možná bychom měli nejprve přehodnotit to, čeho se podařilo dosáhnout na místě a potom teprve na základě toho plánovat naše aktivity na roky 2019 a 2020. A možná by také bylo tedy dobré eh, vlastně do té výcvikové mise poslat odborníky přímo na míru místním potřebám. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Společně jako můj kolega Donjon a pan Pasku jsme navštívili její pracoviště výcvikové mise EU, kdy, ještě vlastně v té době, když to bylo umístěno v Ugandě, což už je tady před několika lety. A stále to tady jak si pokračuje. Já si říkám, jaký je tedy cíl. Vypadá to, že to je jedna z takových misí, které umožňuje Evropské unii říci, ano, my tam něco děláme, děláme tam něco dobrého, takže je to pak dobré pro nějakou sebeprezentaci ale opravdu si kladu otázku, čeho tam chceme v té voje, dosáhnout v těch vojenském smyslu. Hovořili jste o tom, že tam je takové to školení školitelů. Mě zajímá také, kolik těch školitelů tam opravdu zůstane, nebo kolik i těch vyškolených osob zůstane na těch eh, postech nebo na těch místech. A pak mám možná takovou trošku podpásovou otázku ale chci říci, co by mohlo tu situaci nějak totálně změnit. Vypadá to, že třeba mezinárodní společenství zkrátka nějak platí a platí eh, peníze. Je to trošku jako určitý eh, zamrzlý konflikt. Ehm, nějak se to zkrátka táhne, nemá to žádného konce. Takže co podle vašeho názoru by mohlo tu situaci nějak vyřešit, nějak to rozčísnout. Možná také by to řešení mohlo být nějak složité, možná tam eh, bude prolita krev, ale nějak by se to vyřešilo. A pak je to otázka, jak jste se do toho Evropské unie má zapojit. Děkuji nyní paní Louzing. Děkuji. Mohu se připojit k mnohému, co tady již bylo řečeno. Vy jste také tedy vlastně upozornil na problém další životnosti a převzetí této mise. Já jsem se dívala na věc na internetu a tam tedy k tomu dnešnímu dni byl údaj o tom, že se podařilo vytvičit 5700 somálských vojáků v průběhu času. A můžete nám říci, kolik z nich pořád ještě opravdu je ve službách vlády? A kolik z nich se připojilo k milicím. Možná nejsou k dispozici přesné údaje, ale mohl byste nám to aspoň odhadnout. A pokud jde o spolupráci s Američany, já jsem před pár dny četla, že Amnesty International zveřejnila zprávu o evropském zapojení do útoků eh, drony které provádí americká armáda. Tady by bylo dobré mít tedy k dispozici větší mm, objem informací, zvláště pokud šlo o útoky na cíle v Somálsku. A já se k tomu chci zeptat, jestli existuje nějaká platforma pro výměnu informací o těchto aktivitách mezi příslušnými složkami Evropské unie a americké armády. A ještě se mohu připojit eh, k panu Galerovi a k té otázce efektivity. Bezpečnostní situace v Somálsku, jak vypadá za poslední roky? Je stejná, zlepšila se, zhoršila? A podle vašeho odhadu, pan Galer už o tom hovořil, proč vlastně tedy to hodnocení mise EUTM se liší mezi Němci a Holanděny například, kteří se stahli z této mise. Děkuji, paní Valero. Já pan Carver. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Já mám několik komentářů. Na, trošku navážu na to, co říkal pan Galer. Jsou tam ty klany, ta struktura klanů. Možná bychom měli více pochopit Somálsku. Eh, Somálsko právě tato struktura klanů je něco, co vlastně proniká celou společností. A mm, pokud by se to všechno jaksi rozbilo, tak by tam došlo k nějaké změně. Eh, pak mám otázku na Amisom. Samozřejmě tam je nějaká lhuta. Eh, na také lhuta pro ten transform. Pak bych chtěl také hovořit o těch útocích v Keně, v, v Čibuty, v Ugandě. Chci se zeptat, zda podle vás ten dvouletý eh, rámec je dostatečný a pokud ta mise a misom nebude ukončena během těch dvou let, tak myslíte si, že by bylo dobré ji prodloužit? jaké by to mělo politické důsledky a zda by to také nebylo možné zneužít v rámci nějaké propagandy. Děkuji, nyní pan Danžan. Děkuji. Pro jednou, bohužel, mám pocit, že nebudu vystupovat a způsobem, který příliš podpoří tuto misi. Připojím se ke kolegovi Van Ordenovi a k jeho kritice. Já ano, si myslím, že je důležité a potřebné, aby Evropská unie byla přítomná v africkém rohu a v Somálii, ale kladu si otázky eh, týkající se toho, jestli způsob naší přítomnosti probíhá řádně. Začíná to připomínat takovou misi, abychom se zachovali alibi. Ano, vyvěsíme vlajku, něco tam děláme, ale otázka je, jestli to přináší přidanou hodnotu. Kladu si otázku. Je to rozhodující tam ta naše příležitost, přítomnost? Určitě ne. Trvá to 8 let. Ten proces trvá 10 let. Já si vzpomínám, že jsem byl v Adžibuti v roce 2008, kdy francouzi tam už tehdy školili francouzské vojáky. A pak vlastně tam došlo k takovému evropskému prodloužení tohoto programu. A pořád si klademe stejnou otázku. A pořád děláme to tež. Školíme školitele, jak ověříme, že ti vojáci, které jsme vyškolili, půjdou do běžné somalské armády a nezmizí někde v nějakých strukturách kmerových anebo dokonce u šababu. Takže já nemám pocit, že bychom se příliš dostali ku předu. Máme spoustu otázek, málo odpovědí. Vy říkáte, že dojde ke strategickému přeskumu. No, ten probíhá. Můžu říct, že budeme vědět výsledek ještě předtím, než ho spustíme, tedy že ta mise bude pokračovat. Financování této mise je důležitá. Pokud bychom nefinancovali ty misom, tak misom by jaksi klekl a situace v Somálsku by byla daleko horší. EUTM eh, tam jaksi ten přínos je spochybnitelný podle mě. A pokud naše země se mají zhostit své odpovědnosti, tak eh, já chápu politiky, kteří v členských státech říkají, no, prostě nebudeme posílat na tuto misi personál, nebo do této operace, pardon, abych byl přesný. Já chápu, proč k tomu přistupují s takovou rezervou, protože prostě nevím, k čemu to slouží. Vy jste říkal, že je potřeba to propojit s dalšími mezinárodními aktéry v tomto regionu. Chudák letiště v Mogadešu je plné mezinárodní přítomnosti, ovšem velmi často tito lidé skoro z toho letiště neodejdou, což samo o sobě je problém. Vy jste hovořil o strategické pomoci na ministerstvu obrany v Somálsku. Ano, řada lidí to dělá. Máme tam bilaterální misi, Britové dělají hodně, Američani dělají hodně, máme tam Turecko, ještě více dělá než my, golfské, eh, tedy státy ze zálivu. A problém mezi Saudskou Arábí, Emiráty a Katarem měl velmi tvrdé dopady na Somálsko, které se postavilo na jednu stranu a následně určité programy financované Emiráty skončí. Přičemž Emiráty zatím dávaly opravdu hodně pomoci a rad Somálsku. Takže jak budeme pracovat s těmito aktéry? A když se také podíváme na jejich váhu a na to, jak jsou jaksi už zžití s těmito strukturami, tak si opravdu kladu otázku, že ta naše mise, misička e to je mě skoro k smíchu. Děkuji. Děkuji, takže to bylo poslední komentář z eh, úst poslanců a nyní má slovo opět pan plukovník. Děkuji za zajímavé a důležité otázky. Pokusím se odpovědět za prvé z vojenského pohledu, protože to je postoj, který vzhledem ke svým zkušenostem mohu zastat. Co se politických otázek týče, tak eh, to je spíše k diskusi mezi vámi a ke zpětné vazbě pro členské státy. Především co se týče čtvrté generace. To si myslím, že je velice důležitý aspekt a rád bych podpořil tuto diskusi a rád bych podpořil členské státy v tom, aby poskytly zdroje, které, o kterých rozhodli, že poskytnou na mise v Africe. Nejprve k finanční podpoře Unisomu. To bylo zmíněno několikrát ve vašich otázkách. Ano, Evropská unie podporuje Unisom 240 milionů každý rok. Teď se ta podpora snížila a dojde ještě k dalším škrtům na základě úspěchu. Nicméně bez této finanční podpory jsem přesvědčen o tom, že země, které přispívají do Unisomu, zhledají tuto misi méně atraktivní. Možná sousední země budou mít větší zájem o politický vliv a zabezpečení situace v Somálsku a v Keni, ale také to budou dělat z toho důvodu, aby si chránili vlastní hranice. Bez finanční podpory Evropské unie musím říci, že přistupuji k Unisomu velmi skepticky. Teď k transformaci Unisomu. To je klíčová záležitost. Dva roky to bylo takové vodítko spíše. Všichni mezinárodní aktéři se zhodli na tom, že tato transformace by měla vycházet z naplnění podmínek. Jinými slovy, pouze pokud somálské bezpečnostní síly a ozbrojené složky budou schopny převzít odpovědnosti v té či oné oblasti, tak následně se Unisom z té oblasti stáhne. Takže klíčem tady je, že je to podmíněné. A teď s delegací Evropské unie a se školící misí a také s evropskou delegací působíme velmi aktivně v rámci tohoto transformačního procesu a snažíme se identifikovat oblasti, kde by bylo dobré začít s přebíráním odpovědností somálskou stranou. A platí to nejenom pro vládu, ale také pro policii, státní zprávu, vládu obecně. S tím, že armáda by pouze zajistila bezpečnost. Takže v tuto chvíli poskytujeme poradenství a také to podpoříme školicími jednotkami, výcvikovými jednotkami, které mohou zajistit eh, vojenskou bezpečnost v těchto oblastech. Teď ke stažení Nizozemska a Maďarska, eh, Německa, pardon. Asi nejlepší by bylo, abyste se zeptali jich. Já ty postoje znám, protože jsem konec konců německý důstojník, ale na druhou stranu tady jsem evropským důstojníkem, vidím to jinak. Já myslím, že když srovnáme bezpečnostní situaci s situací před pěti či deseti lety, kdy to byl v podstatě selhalý, selhalý stát. Říkali jsme, že tomu to bude navždy a že to je opravdu ráj teroristů. No teď se to změnilo, možná pro vás nedost rychle, ale změnilo. Nebo minimálně mění. A máme pokrok. Říkal jste, že ten pokrok existuje, ale není rozhodný. Víte, to je dlouhodobá záležitost. Možná, že to není záležitost na 3 až 5 let, možná spíše 10, 20, snad i více. CBSD. Ano, tady jsme zaznamenali na místě pokrok. Nemáme tam, máme tam identifikované projekty, které mají posilovat infrastrukturu v jedné identifikované klíčové oblasti. Tam v podstatě zkoušíme a, tu transformaci, ale také tam máme funkce centrály, struktury, infrastruktury, komunikační systémy. Společně s komisí civilně i vojensky pomáháme somálské vládě posílit kontrolní kapacity v tomto regionu. Takže něco se tam děje, mohlo by toho být více, to je pravda, ale z vojenského pohledu jsou otevřeny brány pro finanční podporu Evropské komise. Ten projekt se dá ještě rozvinout do budoucnosti a my se tomu nebudeme bránit. Projekt začal a zaznamenali jsme jistý pokrok. Teď k tomu, co dosáhla Evropská unie. A těch pět tisících kolových vojáků. No, těžko zjistit, kde teď pracují a co dělají. Když jsme vyškolili v první fázi v Ugandě, tak jsme tam neměli žádný kontrolní mechanismus a žádné mentory. Zásadní je, že když je vláda rekrutuje, tak by je měla zaplatit a v tom tkví slabina, kterou je potřebu vyřešit. Somálské orgány to musí řešit. Co se týče počtu, opravdu to nebudu odhadovat, protože se to nedá. Teď otázka, jestli máme rozhodný dopad na tyto konflikty. No, vidím tam pokrok oproti situaci před deseti lety. Teď se hovoří o federaci členských států. Před pěti, deseti lety tam nebylo nic, byly tam nějaké klany a bylo to opravdu útočiště teroristů. Můžeme školit jednotky pocházející z více kmenů. Už jsme vyškolili eh, tři sbory, které byly nasazeny a financujeme školení dalších. Možná k tomu přistupuji příliš optimisticky, ale už jsem zaznamenal první vojenské výsledky. Možná, že jste očekávali více, ale v každém případě si myslím, že k této zemi musíme přistupovat spíše z dlouhodobého pohledu. Teď k mezinárodní spolupráci. Jak jsem říkal, američani tam působí velmi aktivně v rámci komplexního přístupu k zajištění bezpečnosti opravdu se posadili do vedoucí pozice a hodně tlačí na somálskou vládu, což je občas tedy potřeba. A my s nimi už se spolupracujeme, přebíráme určité odpovědnosti v jedné z důležitých oblastí. Já už jsem o tom hovořil, vlastně poskytujeme poradenství generálnímu štábu. Ta spolupráce je opravdu praktická. Navíc v této zemi velmi aktivně působí Turecko. A Turecko je zatím ochotné spolupracovat s námi, tedy s mezinárodním společenstvím, včetně Evropské unie a EUTM, což je dobrý signál. Teď k výměně informací s Američany. EUTM nemá žádnou, žádný program výměny informací, které se mohou používat k zacílení. Je to neexekutivní mise, nemáme tam žádné spravodajské služby, pouze máme chránit vojenské síly a dívat se kolem ní, jestli se tam něco děje. Čili tady nedochází k žádné výměně informací. Je to opravdu školicí mise, eh, která se týká zacelování dronů. Amin. Teď tedy k tomu programu školení školitelů. Další mandát začne v lednu příštího roku a bude se soustředovat na posilování kapacit pro školení a výcvik tedy somálských vojenských armádních sil, tak aby jejich školitelé mohli školit jejich příslušníky. Další kurz pro školitele začal v Mogadešu v Somálsku, máme tam 20 účastníků. A někteří z nich zůstávají v té oblasti a v podstatě školí ty další jednotky, které přijdou a my můžeme působit jako jejich mentoři při tom školení. Jak jsem říkal, jde to krok po kroku. Zaznamenal jsem tam jistý pokrok, když jsem tam byl a jsem přesvědčen, že jsme tady zaujali správný přístup. Nicméně souhlasím s vašimi obavami týkajícími se politického vývoje a žádám vás, abyste se postarali o to, že zdroje budou k dispozici pakliže se rozhodneme, že s touto misí budeme pokračovat abyste zajistili, že poskytnou členské státy. Tak doufám, paní předsedkyně, že jsem odpověděl na všechny vaše otázky. Děkuji mnohokrát, pane plukovníku, a také poprosím o potlesk. Thank you. Děkuji. děkuji také za toto vystoupení. Máme před sebou ještě několik bodů programu. během dopoledního i odpoledního zasedání, takže prosím ještě neodcházejte.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 Než začneme debatovat o vývozu zbraní, ráda bych vás krátce informovala o tom, jak proběhla naše mise do Bosny a Hercegoviny. A to tedy 3. až 5. dubna tohoto roku. Účastnila jsem se já a také zástupci dalších politických skupin EPP, pan Dan Prada, SND, pan Tonino, Tonino Picula a paní Valero, koordinátorka. A snad jsem na někoho nezapomněla. během v podstatě dvou dní, protože jsme dorazili na místo až pozdě odpoledne třetího, se nám podařilo zorganizovat velice komplexní briefing se delegací Evropské unie na místě. Naším cílem bylo získat přehled o tom, jaké operace, eh, jak tedy probíhají operace EUFOR a ALTIA, a také jsme byli briefováni na velitelství NATO. Ale ten politický program začal setkáním na vysoké úrovni s předsedou eh, tedy s premiérem Izetbegovičem. A dalšími představiteli. V průběhu mise jsme měli možnost setkat se také s ministrem obrany a ministrem zahraničních věcí. se zástupci občanské společnosti, a podniků kteří prová, které provádějí odminování. A vyslechli jsme se také prezentace na téma odminování eh, ze strany zástupců bosenských ozbrojených složek. Navštívili jsme také velitelství EUFOR a Althea, na okraji Sarajeva. To je tedy vlastně vše, co se nám podařilo stihnout během těch tří dní. Také jsme se samozřejmě setkali eh, s diplomaty Evropské unie, kteří nyní eh, zastupují Evropskou unii v Sarajevu a na dalším eh, zasedání eh, jsme se viděli také se velvyslanci Spojených států a Švýcarska. Získali jsme tedy rozsáhlé informace o tom, jak to vypadá z mezinárodně politického hlediska. A doufejme tedy, že schrnující zprávu obdržíte co nejdříve. A nyní zahajuji další podprogramu. Myslím, že problematiku bezpečnosti na západním Balkáně budeme muset Eh, znovu řešit. My jsme navštívili Bosnu a Hercegovinu ve velice náročném období před eh, volbami. A ta situace tam byla velice napjatá. A všichni jsme tedy také vyjádřili naše znepokojení z této věci. A také jsme se setkali tedy se zástupci obou komor a parlamentu a proběhl také pracovní oběd se zástupci parlamentních výborů pro obranu a bezpečnost. A tím se dostáváme k dalšímu podu programu panelová diskuze o globálních trendech ve vývozu zbraní. jedna panelistka pořád chybí, takže její vystoupení si vyslechneme na konci. Je to paní Caroline Cliff, zástupkyně vnější služby, která se zabývá problematikou odzbrojení a nešíření zbraní. Pak tu máme dva panelisty, z Barcelony, paní Maria Viejas Arino, která zastupuje samost, autonomní univerzitu z Barcelony, věnuje se mírovým studiím a já jsem bohužel neměla možnost nacvičit si správnou výslovnost, takže doufám, že to řeknu správně pan eh, Jordi Calvodo Fanges, který zastupuje Centrum Dela eh, na půdě Barcelonské univerzity. Paní Ariňa, tedy také působí na stejné univerzitě jakožto výzkumná pracovnice. A konečně tu je také pan Kristof Stierno, zástupce skupiny pro výzkum a informace o otázkách míru a bezpečnosti. A nyní dorazila také paní Caroline Cliff, předsedkyně COARM, která tu zastupuje SECPOL 1, eh, tedy příslušné oddělení EEAS. A tím tedy vlastně předávám slovo našim eh, panelistům. Já se omlouvám, máme mírné spoždění. Diskuze k předchozímu bodu byla opravdu rozsáhlá. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi nejprve se omluvit za to, že jsem dorazila se spožděním. Každopádně děkuji za pozvání. Dobré ráno všem účastníkům. Jak už bylo řečeno, zastupuji tady vnější službu a předsedám také pracovní skupině Rady která se zabývá vývozem konvenčních zbraní. Tato skupina není nebo nefunguje na základě zeměpisného rozdělení jednotlivých zemí. My se setkáváme se zástupci příslušných hlavních měst jednou měsíčně, takže se setkáváme desetkrát ročně zhruba, což podle mého názoru nestačí. A na začátek chci také vysvětlit, jaké máme eh, kompetence v této oblasti. My se zabýváme čistě jen problematikou eh, zbraní a problematika bezpečnosti je eh, v zodpovědnosti členských států. Ovšem za obchod se zbraněmi je zodpovědno ředitelství pro obchod. Existuje eh, prohlášení eh, z roku 2008, které uvádí cíle v této oblasti. Já je krátce představím a následně zhodnotím dosažený úspěch. EEAS podporuje veškerou diskuzi o vývozu zbraní a to na všech úrovních. Uvědomujeme si, jak důležité je, aby také parlament kontroloval eh, situaci ve eh, vývozu zbraní. Evropský rámec, který řeší tuto problematiku, se opírá o toto společné prohlášení z roku 2008. Já musím říci, eh, že naší prioritou pro letošní rok je přeskum a přehodnocení tohoto společného stanoviska. Rámec fungování se opírá o národní zodpovědnosti jednotlivých členských státech a také o vysoce sofistikovaný systém výměny informací o vydání, zamítnutí vývozních povolení, zadržení zboží a tak dále. Samozřejmě také e, hodnotíme dopad dodržování mezinárodní legislativy a všech úmluv a dopad tohoto na národní bezpečnost. Nám jde především proto, o to, abychom podporovali konvergenci v národních politik vývozu zbraní. Jak to můžeme v praxi udělat? Vidíme v podstatě čtyři hlavní možnosti. Za prvé, společné vyhodnocení rizik na základě společných kritérií. Tato kritéria pak denně v praxi uplatňují příslušné orgány, které vydávají povolení. A to souladu s hlavními směry, které jsme k této věci vydali. Já jsem se snažila spěchat, říká paní a Cliff, a vzhledem k tomu, že máme málo času. Takže čtyři hlavní prvky společné hodnocení rizik na základě sdílených kritérií, jejich denní aplikace v praxi při vydávání jednotlivých povolení, a to tedy na základě určitých pokynů, které jsou v hlavních směrech, již byly revidovány v roce 2015, tak aby tedy tyto hlavní pokyny byly v souladu s úmluvou o obchodu se zbraněmi, protože došlo k přehodnocení definice toho, co považujeme za zbraň v rámci Evropské unie. Nejnovější aktualizace seznamu zbraní eh, schválila Rada 26.2. tohoto roku a zveřejněno to bylo v oficiálním věstníku 15. března. Dalším takovým opěrným bodem je sdílení informací o zákazu transakce. Jakmile tedy je vydán zákaz, jsou o tom v jednom členském státě, jsou o tom informovány příslušná ministerstva v ostatních členských státech a následně dochází k přeskumu podobných transakcí polovině roku 2016 jsme za tímto účelem vytvořili speciální IT platformu, kterou spravuje EEAS a na které jsou informace o všech zamítnutých žádostech o vývoz. To je tedy pozitivně kvitováno všemi členskými státy. Tato platforma je pravidelně aktualizována a všechny návrhy eh, a případy jsou předmětem diskuze mezi členskými státy. Pak tedy tou třetí, tím třetím opěrným prvkem je fungování naší pracovní skupiny COARM, která tedy debatuje o aktuálním vývoji, ohniscích ve světě a podobně. Také vydáváme eh, výroční zprávu o situaci ve vývozu zbraní. 19. zpráva byla schválena Radou ministrů zahraničí 11. prosince 2017 a v 14. února 2018 byla zveřejněna v oficiálním vestníku. věstníku. Výroční zpráva je tedy sledována s velkou pozorností, zvláště ze strany nevládních organizací a je k dispozici veřejnosti na příslušné webové stránce. Nicméně tedy většinou a kteří čekají na zveřejnění v oficiálním věstníku, ačkoliv je tato zpráva k dispozici dříve na webové stránce. Ta, ta, to publikování se většinou tedy spozdí. z pohledu mezinárodního eh, tran, naše eh, snaha o transparentnost v oblasti vývozu zbraní je spíše výjimkou než pravidlem. A postupy jiných velkých bloků, jako je Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Spojené státy, tak transparentní nejsou. Členské státy Evropské unie jsou jediné, které informují také o zamítnutí žádosti o vývoz. Členské státy se rozhodly soustředit především na následující problémy. Za prvé, v souladu se závěry Rady z 27. 2015 pracovní skupina COARM vlastně neustále reviduje společné stanovisko a tedy dosahování a plnění cílů, které jsou v něm obsaženy. K přeskumu celého stanoviska pak dojde v roce 2015. 2018. Pracujeme také na posílení spolupráce a konvergence v oblasti vývozu vojenského materiálu a zbraní. Dále probíhá vyhodnocování online systému, které máme k dispozici a probíhá také debata o dalších a dalších funkcí tohoto systému, tak aby členské státy měly přístup k detailnějším dodatečným informacím které budou k dispozici například pouze výlučně určitému členskému státu v návaznosti na konkrétní případ. A teprve tedy na základě vlastního uvážení může členský stát tuto informaci sdílet dále. Připravujeme také tu výroční zprávu o vývozu zbraní, která by měla být zveřejně, za rok 2017, která by měla být zveřejněna do konce roku 2018 včetně toho aktuálního seznamu vojenského materiálu. Spolupracujeme také se zeměmi blízkého sousedství, to je program Outreach, a dále také spolupracujeme se zeměmi, které jsou signatáři úmluvy o obchodu se zbraněmi. K tomu se vrátím později. Sledujeme také nový vývoj v oblasti některých typů zbraní, typů dopravy a tak dále. A, a nadále tedy spolupracujeme s třetími zeměmi, vedeme také dialog s zbrojním, zbrojařským odvětvím, nevládními organizacemi a tak dále. Společné stanovisko říká jasně, že zůstává kompetencí členského státu rozhodnout o povolení k vývozu zbraní. Evropská unie nemá možnost do toho zasahovat, ale společné stanovisko Evropské unie podporuje větší míru konvergence na, zá, konvergence na základě sdílení informací, což je samozřejmě tedy vlastně eh, probíhající proces. Jedním z hlavních úspěchů společného stanoviska byla zvýšená míra transparentnosti v celé Evropské unii, pokud o vývozy zbraní. Naše diskuze dnes na půdě tohoto panelu, a já ještě jednou děkuji paní předsedkyni za to, že toto setkání zorganizovala, dokazuje, že informace jsou k dispozici na evropské úrovni a jsou k dispozici pro přeskum ze strany parlamentu je možné klást konkrétní otázky ke konkrétnímu vývozu zbraní z jednotlivých členských států. A tato transparentnost a zodpovědnost je nedílnou součástí našeho společného stanoviska a souvisí také s tím, že jsme signatáři úmluvy o, o prodeji zbraní. A já se omlouvám za to, že jsem mluvila tak rychle. I'm sorry, I have to wait a minute. No, takže teď tedy um, jste nějaké signály, že někdo hovoří, ale není tomu tak, nějaký technický problém. Takže děkujeme vám, eh, vážená paní Cliff, za tuto hodnou prezentaci a za také velice jasné vyjádření pozice Evropské unie v této věci a také děkuji za to, že jste pohovořila o svých aktivitách. A teď dostanou slovo naši pozvaní odborníci, nejprve paní Maria Villas Arino, která působí na uh, Autonomní svobodné univerzitě Barcelony, ale ještě tedy předtím, omlouvám se, říká paní předsedkyně, pohovoří pan Jordi Calvo Rufange. Tak děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Já jsem velice rád, že jste nás přizvali a máme možnost účastnit se tohoto fóra. Děkuji také, že máme možnost eh, představit zprávu, kterou jsme vypracovali v našem Centru pro mírová studia v naší škole pro kulturu míru. Eh, zaměřím se právě na vývoz zbraní a pokusím se také kombinovat eh, údaje o vývozu zbraní z Evropské unii s údaje, které se týkají zemí, které v nichž probíhá nějaký ozbrojený konflikt nebo kde nějaké napětí. Máme bohužel velice málo času, takže má prezentace bude stručná. Já se zaměřím na vývoz zbraní a kolegyně Marie vás pak seznámí s údaji, které se týkají eh, konfliktních zemí nebo zemí, kde je nějaká, nějaké napětí. Cílem té dnešní prezentace je nabídnout vám určitý užitečný nástroj, který bude dobrý k tomu, až se bude eh, aktualizovat eh, ta společná pozice Evropské unie, které hovořila předřečnice. A také je to důležité proto, až se budou členské státy rozhodovat, zda chtějí udělit licenci nebo zda ji chtějí odejmout. Mm, jsou tam také speciální kritéria, které se týkají zemí, kde je konflikt, kde je nějaké napětí, kde dochází k porušování lidských práv. A pak jsou tam ještě další rizika. Už o tom, o tom částečně hovořila paní Cliff. Naše analýza vývozu zbraní z EU vychází z oficiálních údajů, které Evropská unie sama zveřejnila. Máme aktualizovaný seznam veškerého materiálu, který je považován za vojenský materiál plus zbraně, to je vlastně ten samotný seznam Evropské unie. No a co se týče dalších zpráv, tak jsme vycházeli zejména z té zprávy z roku 2015, také jsme ale brali v úvahu i nejnovější vývoj. Vycházeli jsme z roku 2003. To byl rok, eh, za něj jsme měli hodně informací, takže můžeme také vytvořit i informaci o trendu ve vývozu zbraní. No a co se týče závěrů, já se opět zaměřím pouze na ten vývoz zbraní, takže uvidíme, že došlo opravdu k exponenciálnímu nárůstu vývozu zbraní z Evropské unie od roku 2012. A e, týká se to zejména těch povolení, těch mm, povolovacích procesů. Takže vidíme, že je zde dostatečná politická vůle a mm, Evropský zbrojní průmysl slaví úspěchy v tom, jak eh, dobře dostává ty různé licence k vývozu. Také jsme měli přístup k některým údajům v některých členských státech, ale některé členské státy nám eh, neposkytly, neposkytly úplné informace o těch licencích. Nicméně podle údajů, které máme k dispozici, se ukazuje, že v roce 2015 podepsali členské státy um, nejvíce smluv v historii Sedmdesát jedna procent celkového vývozu. Znamená to, že Evropská unie schválila velký vývoz velkého počtu zbraní. Například například zbraně s kalibrací 20 mm, pušky, um, různé ty střelovací zařízení, torpéda, vojenské lodě, ponorky kategorie 9, také vojenská letadla, vojenské stíhačky, kategorie 10, různé elektronické vybavení, které má vojenskou povahu, to je kategorie 11 No a co se týče těch, eh, toho objemu, tak podle našich informací podle všech informací jsou to velká čísla. Eh, zaměřili jsme se potom na některé konkrétní produkty, třeba na vojenská letadla, na vojenské letouny. To je 24 Pak je tam třeba kategorie, další kategorie má třeba 17 Čtyři desetiny licencí eh, jsou na vývoj do, na střední východ. Takže v roce 2015 byl největší počet povolení na vývoz zbraní členskými státy dán na vývoz zbraní do zemí Blízkého východu kde je poměrně hodně konfliktů. 29 eh, všech těchto zbraní a vojenského vybavení šlo právě do oblasti Blízkého nebo Středního východu a největší příjemce eh, byly oblasti Jižní Asie a Jihovýchodní Asie. to bylo asi 70, kolem 70% všech těch povolení i skutečného vývozu. Takže vidíme, že dochází k velkým jakýmsi transferům zbraní právě do Jižní a jeho východní Asie. Také jsme prováděli analýzu trendů mezi v období 2003 až 2015 a vidíme, že transfery uvnitř EU se snížily takže ten rozsah obchodní výměny v rámci EU se snížil. Ale došlo naopak k vývozu z Evropské unie do ostatních zemí světa. Zejména se to týká vývozu do Asie a do oblasti Středního východu. podíváme se na trendy a na destinace toho vývozu, dovážející země, tak si musíme klást otázku, zda členské státy v této chvíli, která jaksi obchodně je obchodně je, obchodně je to úspěšné, tato, tento trend, ale otázkou je, zda Evropská unie vlastně um, ehm, nenarušuje um, mm, politickou nebo mírovou situaci, zejména v některých těch konfliktních oblastech. Zejména, když jsme třeba provedli nějakou takovou podrobnější analýzu těch trendů, eh, o tom vám tady ještě řekne kolegyně, tak eh, zjistíme ještě další informace. Děkuji a nyní tedy paní Maria Vileas Arino, která bude pokračovat. Děkuji, dobré dopoledne, velice děkuji za to, že mám příležitost vystoupit eh, s naší prezentací a hm, podělit se s vámi o výsledky našich studií. Poprosím o první snímek. Během roku 2015, což je rok, na něž jsme se zaměřili se svými analýzami, bylo ve světě 35 různých konfliktních oblastí, kde opravdu docházelo ke ozbrojeným konfliktům různé míry, různé velikosti a to mělo také velký dopad na bezpečnost eh, civilistů, kteří žili v těchto oblastech. Většina těchto ozbrojených konfliktů se odehrávaly v Africe, a e, v e, Asii bylo to 13 a 12, ve střední Evropě to bylo 6 konfliktů, v Evropě 3 a v Americe 1. Těchto 35 aktivních a zbrojených konfliktů se celkem konalo ve 27 členských států, z nich 13 zemí e, patří mezi, pat, 13 těchto zemí patří mezi 15 zemí, kam vlastně se nejvíc dováží zbraně z Evropské unie. Alžírska, Pakistán, Rusko, Čína, Izrael, Ukrajina, Niger, Nigerie, Kolumbie. Eh, v tabulce vlevo je seznam všech zemí, je to vlastně tady těch 13 zemí, kde probíhá 16 ozbrojených konfliktů. V některých zemích probíhá více konfliktů, třeba v Indii, je to Asum, Jammu a Kašmír a také jsou zde třeba konflikty s marxistickými skupinami, pak třeba v Pákistánu. Ehm, tam je to konflikt vlastně vůči státu s Talibanem, s milicemi a pak také třeba konflikty v Balučistánu. Ukazuje se, že celkově je zde velká míra násilí na světě, velká úmrtnost zhruba tisíc lidí ročně Takže rok 2015 eh, byl svědkem Egypt, Nigérie, Pakistan, Irák, Nigérie. Chtěl bych, chtěla bych zejména upozornit na Irák. Tam zemřelo asi 17 500 lidí od roku 2015. Dále vidíme, že i po roce 2015 se to násilí zvyšuje. Máme se Egypt, Turecko, Irák, pakistanská provincie Balučistán, konflikt v Kašmíru, mm, také různá majistická eh, problémy v Indii a pak je zde také ještě konflikt, který se týká Turecka, zvyšující se násilí, Vypadá to, že vlastně tam potom mnoho těch konfliktů bude eh, klasifikováno jako konflikty se střední nebo vysokou intenzitou. Eh, například ten, ty konflikty v Indii byly původně nízké, v Turecku taky, ale teď vlastně je stále dochází k velkému porušování lidských práv, narušování bezpečnosti osob, také vidíme, že dochází k násilnému vysidlování osob. Yes, I, I think it's a little bit confusing because earlier I think that Madame Cliff was speaking uh, pretty... Myslím si, že to bylo trošku, um, je to trošku matoucí, protože předtím si myslím, že paní Cliff hovořila poměrně pomalu a tlumočníci signalizovali, že chtějí, uh, aby to, ten um, projev byl pomalejší a teď uh, tato mluvčí mluví velice rychle a žádné signály nemám, říká paní předsedkyně. Ehm, takže eh, podle ehm, údajů Vysokého komisaře pro uprchlíky dochází k velkému počtu eh, vysídlených osob. Ta číslo se zdvojnásobilo vlastně úplně v, na, v tom na začátku toho žebříčku je Kolumbie a zároveň je to vlastně patří do té patnáctky hlavních dovozců zbraní z EU. U Kolumbie je 340 tisíc lidí, kteří na konci roku 2015 patřili mezi vysídlené osoby. A pak ještě se můžeme podívat na další země, které mají velký počet IDP, takže Kolumbie, Irak, Nigérie, Pakistán. Je důležité také brát v úvahu i otázku genderu a perspektivu války odborových konfliktů na ženy. Sedm těchto z konfliktů právě probíhá v oblastech, které patří do té patnáctky největších dovozců zbraní z EU. A je tam tedy velký počet žen, které, je to Irák, Indie, Pákistán, Nigérie, takže tam, jsou, ehm, tam je velký dopad na ženy. Týká se to, vlastně vycházíme z indexu rovnosti žen OECD. Pak jsou zde ještě další konflikty, které jsou v těchto zemích, mm, které patří do té patnáctky tam také dochází k sexuálnímu, sexuálně motivovanému násilí, k sexuálnímu násilí. Já se omlouvám, vy říkáte spoustu čísel, ale vlastně vůbec není možné pro tlumočníky, aby to všechno přetlumočili správně, takže buďte tak laskavá. Pokud chcete, abychom porozuměli tomu, co chcete říct, prosím, zvolněte tempo. Sní tedy žádost jednoho poslance. Já omlouvám se, říká paní mluvčí. Takže byly zde tři ozbrojené konflikty, které právě probíhaly v zemích, která patří do té patnáctky, zemí, které dováží nejvíce Evropské unie. A tam je velké násilí podle té zprávy generálního tajemníka OSN, eh, která se týká 2015, to byla Kolumbie, Nigérie a Irán. A jak už zde zaznělo, společná pozice Evropské unie neukazuje pouze, nebo nevychází pouze z, té, z těch ozbrojených konfliktů ve světě, ale také hovoří i o zemích, v nichž je určité napětí. Takže v roce 2015 tam zase spadaly mm, země, které byly v té 15. Byly tam určité socio Maroko, Nigérie, Mexiko, Peru, Jižní Korea, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Pákistán, Tajsko, um, Azerbajdžán, Rusko, Srbsko, Saudská Arábie, Egypt, Irák, Izrael a Libanon. Takže to byly země, kde byly určité socioekonomické tenze. Některé tyto země eh, jsou tam, někdy, ten, někdy jsou ty tenze vlastně v rámci těch mezinárodních tenzí. A Saudská Arábie, Egypt a India to byly země, kam se vlastně vyvážely zbraně. Eh, Saudská Arábie je vlastně takové hlavní destinace pro vývoz. A je to velice důležité si to uvědomit vzhledem k tomu, když vidíme, jak se Saudská Arábie e, účastní jemenského konfliktu v roku 2015. A vlastně vede to i k další vnitřní nestabilitě. 9 z 18 nestabilních situací bylo v zemích, které patří mezi 50 e, zemí Nigerie, Indie, Pákistán, Azerbajdžán, Rusko, Egypt, Izrael, Libanon. Takže to jsou země, kde je vysoké napětí nebo vysoké, vysoká míra násilí, eh, dochází k určité sociopolitické mobilizaci. Pak je zde dalších devět zemí, kde je také napětí. Nigerie, Čína, Indie, Pakistan, Tajsko, Rusko, Egypt, Irák a Izrael. Takže celkem máme 12 ozbrojených konfliktů a situace v těchto zemích byla zvlášť závažná v tom, jaký, jaký dopad mělo to násilí. Eh, některé země, kde je určité to napětí, dovážejí zbraně z Evropské unie mezi takovými zeměmi, kde je třeba nejvíce vnitřně vysílených osob, to byl Irák, Nigerie, Pakistán. A pak ještě co se týče dopadu na uh, gender nebo na ty, mm, čas, otázku genderového pohledu, tak můžeme říci, že opět mnoho problémů je v zemích, které patří mezi tu evropskou patnáctku, to znamená mezi patnáct zemí, které nejvíce dovážejí evropské zbraně. Jsou to často země, kde je vysoká míra se, uh, diskriminace mm, žen podle eh, indexu OECD. Nigeria, India, Pakistan, Azerbajdžán, Irák, Libanon. Hm, můžeme tedy říci, že vývoz zbraní z EU často plyne do zemí, kde je buď ozbrojený konflikt, nebo kde je velká, velice napjatá situace, což je vlastně v protikladu s těmi myšlenkami eh, té, té společné pozice, toho common position. Takže je důležité, aby zde byla nějaká eh, snaha jak si utlumit ten vývoz zbraní, protože to vede k dalším konfliktům a nakonec to vede k umrtí tisícům lidí po celém světě. Děkuji. Now I would like to give the floor to... Děkuji. Nyní má slovo pan Kristof Stevnou, Stiernon z GRIP. Dobrý den, dámy a pánové. Nevím, jestli můžete pustit mou prezentaci, prosím. Um, tak já možná začnu. Dovolte, aby se představil. Jmenuji se Kristof Stiernon a jsem výzkumný pracovník na GRIP, což je skupina pro výzkum a informace o míru a bezpečnosti. Jsme tedy gremium, které pracuje na míru a bezpečnosti v Bruselu a má práce se zabývá transfery zbraní, kontrolu vývozu a malých, malými a lehkými zbraněmi. Během nadcházející 10 minut se soustředím na nedávné a regionální a globální trendy v případě transferu zbraní. Většina informací, které vám dnes budu poskytovat, pochází z, od Cypry, což je Stokholmský mezinárodní výzkumný ústav pro mír a bezpečnost. A tyto údaje se ale týkají pouze transferu velkých zbraní to znamená bojových letadel, helikoptérů a ozbrojených vozidel, eh, systému dělostřelectva a raket, takže nejsou tam malé a lehké zbraně a jejich munice. Když studujete otázku transferu zbraní, tak si uvědomujete, že to je velice důležité téma, protože objem mezinárodních transferů těchto velkých zbraní narůstá již 15 let, a to pravidelně. Objem dodávek se zásadním způsobem liší rok od roku a Cypry následně poskytuje údaje v pětiletých obdobích, což tedy umožňuje stabilnější základnu pro měření trendu. Za pět let od roku 2013 do roku 2017 objem mezinárodních transferů velkých zbraní představoval o 10% vyšší hodnotu než v předcházejících pěti letech. Za posledních pět let Cypry identifikovalo 67 zemí jakožto vývozce velkých zbraní. S tím, že trh pro tento vývoz zbraní je stále velmi koncentrovaný, s tím, že 75 celkového objemu vyvážených zbraní je u pěti zemí. Největší je, jsou, jsou Spojené státy, pak Rusko, Francie, Německo a Čína. A těchto pět zemí navýšilo celkový podíl na trhu a jejich kombinované exporty rostou rychleji než celek. Když se podíváme na horní desítku, tak ty představují 95 všech e, vyvážených zbraní. Zase z údajů z Cypry jasně vyplývá, že země mimo Severní Ameriku a Evropu sehrávají pouze malou roli v globálním vývozu zbraní. Když se podíváme na 10 největších vývozců, tak 6 pochází z Evropské unie a z prvních 25 je 10 členských států Evropy. Pět největších vývozců z Evropské unie jsou Francie, Německo, Spojené království, Španělsko a Itálie. Mezi lety 2008 a 2012 a 2013 až 2017 Francie vyvezla zbraně v objemu o 20%, 27%, zatímco u Spojeného království to bylo 37%, zatímco u Německa naopak se vývoz snížil o 14%. Spojené státy jsou stále největším vývozcem zbraní. 34 celku jsou právě Spojené státy a Rusko je na druhém místě s 22%. Kombinované vývozy členských států Evropské unie představují 27% eh, celkového počtu vyvezených zbraní za posledních pět let, z čehož vyplývá, že Evropská unie je druhým největším vývozcem zbraní, tedy přeskočila Rusko. Blízký východ je hlavní cílová destinace evropských zbraní. Německý vývoz jde především ale do jiných zemí v Evropě. Asie a Oceánie jsou dvě hlavní destinace evropských zbraní po Blízkém východě. Podívejme se na to, kam směřují americké zbraně. Spojené státy jsou největším vývozcem zbraní. Vývoz vzrostl o 25% mezi lety 2008 až 2012 a 2013 až 2017, čímž se ještě zvýšil, zvýšila propast, která je dělí od dalších vývozců zbraní. V roce 2007 až 13 Spojené státy vyvážely nejvíce zbraní od roku 1998. Spojené státy dodali hlavní zbraně do minimálně 19 zemí během posledních pěti let. A když se podíváme na 50 největších dovozců zbraní na světě, tak pouze 7 z nich nedostalo zbraní ze Spojených států. Saudská Arábie je hlavním dovozcem amerických zbraní a došlo k nárůstu o 448 mezi těmito obdobími. Spojené státy také navíc posilovaly své eh, svazky z Indií a tam došlo k nárůstu o 500 během sledovaného období. Teď Rusko. Rusko. Tam došlo ke snížení o 7,1 během tohoto období. A rasa, Ru, Rusko tedy eh, exportovalo do 47 zemí. Indie, Čína a Větnam dohromady představují 58 všech vývozů zbraní z Ruska. Nad rámec těch pěti hlavních vývozců údaje z Cypry ukazují zásadní vývoje v několika vyvážejících zemích, včetně zásadního navýšení vývozu zbraní ze strany Izraele, Jižní Koreje, a Turecka. Jižní Korea vyvezla poprvé zbraně do Evropy v tomto období a Turecko zásadně zvýšilo vývozy zbraní do jiných zemí eh, v oblasti Blízkého východu. Takže víme, odkud ty zbraně jsou. Teď se podívejme, kam směřují a kdo je možná použije. V období 2013 až 2017 42 globálního dovozu velkých zbraňových systémů směřoval do Asie a Oceánie. Následoval Blízký východ se 32%, Evropa, Afrika a následně Amerika, severní a jižní. Teď dovozy podle států. Na Blízkém východě se zvýšily tyto dovozy o 103% a o 1,8% v Asii a oceány. Na druhou stranu všechny další regiony zaznamenaly úpadek dovozu. A to přes 20 Není překvapivé, že pět největších dovozců velkých zbraní najdeme na Blízkém východě a v Ázii. Největší je Indie, následně Saudská Arabie, Egypt, Emiráty a Čína. A společně těch pět největších zemí představovalo 35 procent všech dovozů velkých zbraňových systémů. Blízký východ. Přestože představuje 5 světové populace, tak absorbuje jednu třetinu všech dovozů zbraní v letech 2013 až 2017. V posledních letech většina zemí na Blízkém východě byla přímo zapojena do násilných konfliktů. Vojenský zásah v Jemenu je nejdůležitějším příkladem větší ochoty a schopnosti arabských států využívat velké množství dovážených zbraní mimo své území. Saudská Arábie, což je druhý největší dovozce zbraní na celém světě, je zároveň také největším dovozcem z regionu, který představuje 31 celkového dovozu do tohoto regionu. Následuje Egypt a Arabské Emiráty. Irán je největší stát na Blízkém východě, ale představuje pouze 1 z celkového dovozu zbraní na Blízký východ. Více než polovina zbraní převážených do oblasti Blízkého východu pocházelo ze Spojeného, Spojených států, následuje Spojené království a Francie. Z deseti států Evropské unie, které patří mezi největší vývozce zbraní, v podstatě devět závisí na vývozu zbraní na Blízký východ. Francie, Německo, Spojené království, Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Švédsko, Česká republika a Finsko jsou všechno země, které vyvážejí minimálně do jedné zemí Blízkého středního východu jakožto hlavního klienta. Belgie, tu jsme nestudovali, protože vyváží především malé zbraně, ta je také do značné míry závislá na Blízkém východě, respektive na vývozu eh, svých zbraní na Blízký východ. A tím by možná skončil. Děkuji. Děkuji. Pokud se chcete účastnit rozpravy, tak prosím, hlaste se, nejprve dám slovo koordinátorům, ale ještě předtím si sama dovolím vystoupit jakožto předsedající a poslankyně Evropského parlamentu. Chci se vyjádřit k oběma prezentacím, tedy od paní Viejas a od pana Stiernona. Ráda bych je propojila. Paní kolegyně, vy jste hovořila o Ukrajině během své prezentace a pokud si dobře vzpomínám z toho, co jsem poslouchala v tlumočení, a možná, že došlo k posunům, protože jste mluvila strašně rychle. Takže možná, že to nemohlo být přetlumočeno přesně. Já jsem poslouchala anglickou verzi vaší prezentace. Vy jste tedy zmiňovala Ukrajinu. Je pravda, že na Ukrajině zuří konflikt, nicméně tam neprobíhá občanská válka minimálně ne interně způsobená, došlo tam k agresi ze strany druhého státu po nelegální anexi území. Když jsem se zamýšlela nad údaji od pana Stiernona, tak v podstatě v tomto období došlo ke snížení ruského exportu zbraní tak musíme vzít samozřejmě v úvahu to, že velké množství ruských zbraní, pokud víme, směřovalo na východ Ukrajiny a anektovaného ukrajinského území, tedy na Krym. Já vím, že uvádíte statistiky, ale když prostě jenom jmenujeme ta místa, kde probíhají konflikty, tak si musíme uvědomit, že my jsme politici, kteří mají na starosti bezpečnost a obranu a jako takový známe pozadí celé situace. A také musím říci, že ve mně trochu vyvolaly otázky statistiky týkající se Iránu, protože ono se občas proslýchá, že dochází k transferům ruských zbraní do Iránu, které nejsou řádně zaregistrovány. Minimálně se to před nějakou dobou proslýchalo. A já se tedy kladu obecnou otázku týkající se právě neregistrovaných možných a, eh, převozů těchto zbraní vzhledem k povaze konfliktů, které probíhají a vnější účasti v nich. Syrie si myslím, že také zde se hraje určitou roli. Takže nyní tedy zahajuji diskusi a jako první se hlásí pan Galer. Děkuji. Jedna otázka na paní Cliff. Vy jste tedy tím orgánem, kde dochází k vyhodnocení společného stanoviska a já mám konkrétní otázku protože v německé koaliční smlouvě je na to smlouva, je na to tedy ustanovení a mě by zajímalo, jestli jste už obdrželi nějakou německou, nějaký německý iniciativní příspěvek k tomuto společnému prohlášení. Upřímně řečeno, já jsem úplně nepochopil tu souvislost mezi diskriminací žen a vývozem nebo dovozem zbraní. Proč tedy hovoříme specificky o eh, porušování lidských práv žen a v souvislosti s vývozem zbraní. Já jsem proti jakékoliv diskriminaci, samozřejmě. Ať už je to diskriminace jednotlivce či skupiny, jako jsou ženy, děti a podobně, ale myslím si, že ti, kdo diskriminují a porušují lidská práva, ať už lidská práva žen nebo opozice a tak dále, že to tedy nějak nesouvisí s vývozem nebo dovozem zbraní, ale možná jsem to nepochopil, protože eh, jsem to nepochopil z tlumočení. Také považuji za velice zajímavé vaše statistiky, pane Sjerno, k tomu, kdo jsou ti největší vývozci a kde ty zbraně končí. Bylo by určitě zajímavé vidět, v kterých oblastech zbraně končí. Jestliže země, která je členem NATO, dodá velký eh, kontingent zbraní do jiné členské země, odkud je to zase vyvezeno někam dál, tak to může být i do konfliktní zóny. Bylo by tedy dobré to konkrétně označit, abychom mohli rozlišit mezi vývozem do jiných zemí NATO nebo Evropské unie nebo zemí, které eh, mají na mm, věc pohled jako my, jako je Austrálie, Japonsko a podobně. Kdyby se tohle dalo spočítat zvlášť, měli bychom lepší představu o tom, co je destabilizující a přispívá ke konfliktům. Jestliže Polsko dodá, tedy jestliže například dodávky z Polska do Německa přispívají k rozmíchání konfliktu nebo něco podobného. A měli bychom totiž tady eh, podloženější argumenty pro naši diskuzi. Kdybychom rozlišovali mezi obchodem se zbraněmi mezi spojenci a vývozem do eh, dalších zemí. Děkuji. Děkuji za všechny úvodní projevy. které byly velmi zajímavé a přesvědčivé. Já jsem s pravodajkou, tedy zprávy z vlastní iniciativy k vývozu zbraní z Evropy a proto jsem už měla možnost hovořit s panem Kalvo. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že je třeba se zaměřit důrazně i na politickou dimenzi protože vývoz zbraní je velice spornou oblastí. Na veřejnosti tvrdíme, že je to něco špatného, ale realita a vypadá trochu jinak, realita vývozu. Jestliže tedy se ptáte v rámci, v rámci výzkumu veřejného mínění, lidé se budou vyjadřovat důrazně proti vývozu zbraní, zvláště do krizových oblastí a regionů, ale zároveň tedy v reálu Vidíme tady velký rozdíl mezi tím eh, prohlašovaným společným přístupem Evropské unie a tím, co se opravdu děje. Například pokud jde o dodávky do Saudské Arábie, což je země, která porušuje lidská práva a která rozmíchává konflikty ve všech zemích eh, kolem sebe. a zároveň vidíme tedy ten obrovský počet povolení pro vývoz zbraní do Saudské Arábie. A mě by tedy zajímalo, co lze zlepšit na politické úrovni, abychom skutečně důrazněji prosazovali naše stanovisko. A s tím souvisí moje otázka na experty. Co my jako politici můžeme udělat proto, abychom eh, se skutečně sjednotili na společném stanovisku a přístupu. Máme tu také program EDPD, Evropský program obraného průmyslu. A podnikatelé v tomto oboru se obávají, že důkladné kontroly vývoje, vývozu zbraní mohou tedy vlastně narušovat jejich běžné podnikání. A já se chci zeptat, jestli jste vypracovali nějaké závěry k tomu, jak, tento nový, jak tato nová výzva bude zvládnuta a jaké návrhy máte, pokud je o zlepšení kontroly vývozu zbraní. Já eh, se chci zeptat také pana Galera, pokud je o situaci Eh, já mu tedy rovnou odpovím na tu jeho otázku. Pokud jde o souvislost mezi vývozem eh, zbraní a porušování lidských práv, práv žen, eh, my se díváme samozřejmě na lidská práva obecně, ale porušování práv žen je takovým typickým indikátorem zhoršující se situace v zemi, například v Afganistánu, tedy vlastně právě to porušování lidských práv, zvláště na ženách, bylo použito jako eh, určité zdůvodnění vojenské intervence. Ale samozřejmě eh, tady nikdo už se pak nezajímalo to, zdali ta vojenská intervence skutečně vedla ke zlepšení postavení žen v Afganistánu. Thank you. Děkuji, paní Valero. Děkuji. Všechno je to poměrně depresivní. I když nám říkáte věci, které v podstatě známe, když vidíme ta čísla černá na bílém, tak je to depresivní. V posledních letech jsme byli svědky eh, toho, že evropské zbraně končí v špatných rukou, například na Blízkém východě i v jiných regionech, takže evidentně tedy náš systém nefunguje dobře, pokud k tomu může docházet. Já jsem si přečetla vaši zprávu. A tedy na zajímala jsem se o konkrétní prohlášení k jednotlivým zemím. Například v roce 2015 36 celkového objemu francouzského vývozu byly zbraně, 77% všech povolení k vývozu vydaných ve Francii. A my víme, že velká část vyváženého zboží skončila v Saudské Arábii a na Blízkém východě, což je region, kde v podstatě tedy běží hned několik konfliktů. Saudská Arábie je také zapojena do vojenských konfliktů, jak je pak možné vyvážet do takové země zbraně? To jde proti duchu společného stanoviska. A toto číslo, které hovoří o 77% ve Francii, se týká celkového objemu vývozu, ale když se podíváme jenom na Saudskou Arábii nebo Blízký východ, já jsem si ještě nepřečetla celou tu zprávu, vidím, že tady někde také píš, zmiňujete moji zemi, Švédsko. A to, že došlo ke snížení objemu vývozu, což jistě souvisí s tím, že Veřejné mínění, eh, tedy vyhrocené v tomto ohledu, je důrazně proti eh, vývozu eh, zbraní a to vedlo i ke změnám naší legislativy. 14. dubna vstoupil v platnost zákon, podle kterého bude ještě obtížnější prodávat zbraně do zemí, jako je Saudská Arábie a podobné země. Přesto se i ve Švédsku podařilo i některé velké obchody, vývoz zbraní do Saudské Arábie, Filipín, eh, Arabských Emirátů. A to těsně předtím, než tento zákon stoupil v platnost. Takže na statistikách za letošní rok to možná ještě nebude dobře vidět. Ale mě by zajímalo, jestli jste také přesvědčeni o tom, že veřejné mínění může eh, měnit může přispět ke změně legislativy, a že je tedy možné, aby eh, vlastně to, co prohlašujeme ve společném stanovisku, bylo upraveno i legislativně. Děkuji, pan Víc. Děkuji za tuto za ty prezentace. A chtěla bych potrhnout to, co říkal Michal Galer nesmírně zajímavé a důležité hovořit o, tom, o těch jednotlivých zemích, kam ty jednotlivé země vyvážejí. Takže já mám následující dotaz. Máme teď nový režim pro zboží dvojího užití. Máte to tam nějak také ve své práci mm, zohledněno? protože je zde dohoda mezi, parla, mezi poslanci, takže teď dojde k dalšímu kroku. Takže mě zajímá, co si domníváte o tomto zboží dvojího užití, protože jsme zakázali vývoz eh, vě, nářadí nebo na, nějakých věcí k mučení. Tak eh, jsou zde určité firmy, které mají eh, pobočky v jiných zemích, tak se to snaží tak jako nějak různě obcházet. Takže se chci zeptat, zda to také všechno berete v úvahu a zda to tam nějak započítáte, zda to vlastně vezmete v úvahu při těch budoucích analýzách. Za druhé, chtěl bych se zeptat, co si myslíte o eh, tom, že Evropský parlament nyní eh, hovoří o novém rámci pro bezpečnost, Myslíte si, že Evropský parlament může mít svou úlohu také i v té otázce vývozu zbraní? Protože zatím je to v pravomoci členských států. Nicméně, respektive zde zatím většina poslanců se shoduje na tom, že by to mělo zůstat pravomocí eh, členských států. Takže jakou úlohu v tom pak může hrát Evropský parlament? Děkuji. Děkuji. Takže to byl poslední dotaz. A nyní dávám opět slovo našim panelistům. Já myslím si, že každý z vás, pokud můžete, um, zase můžete vejít asi do 6 minut každý na své reakce. Buď můžete reagovat na otázky, nebo ještě dodat nějaké další komentáře. Nejprve paní Cliff. Velice děkuji za mm, dotazy. Já si myslím, že takový hlavní dotaz, který mířil na mě, byl dotaz pana Galera. Odpověď je ano, zcela určitě. Něme, mezi těmi zeměmi je Německo velice aktivním členem v té pracovní skupině. Máme pravidelné výměny názorů ohledně těch eh, míst určení, ohledně určitých zemí a Německo vždy přináší informace i vlastně pro ostatní země, takže Německo je opravdu velice takovým aktivním členem. A pak ještě co se týče té společné pozice, té common position, tak eh, diskuse v naší pracovní skupině teprve započaly, ještě máme před sebou hodně práce. Zatím eh, exist, panuje takové neformální porozumění v rámci té skupiny, že bychom mohli ještě vytvořit určité podskupiny, pracovní podskupiny pro ty jednotlivé úkoly a tam by potom třeba ty jednotlivé členské země vedle. A právě Německo vyjádřilo zájem o takovou aktivitu. Takže mohu s důvěrou říci, že Německo si je velice dobře vědomo i těch rozprav, které probíhají u nich doma a chce být velice aktivním členem naší pracovní skupiny. No, ty ostatní dotazy, myslím, směřují spíše na kolegy, ale pokud byste se ještě někdo chtěl zeptat přímo mě, tak se ráda opět ujmu slova. Děkuji, nyní pan Žody Kalvo. Děkuji za komentáře. Já zareaguji na některé z nich. Za prvé, údaje v té zprávě nebo ve zprávě Evropské unie nejsou dostatečná, eh, protože, jak už jsem říkal, některé země nám neposkytly údaje, anebo se ty údaje na národní a na evropské úrovni liší. stejně docházíme k určitým takovým dost smutným závěrům. Hmm. Vypadá to, že zde vlastně není nějaký zájem snížit vývoz zbraní a že naopak Evropská unie vyváží stále více zbraní do konfliktních oblastí, takže přispívá ještě k větší nestabilitě a Ehm, křehkosti těch eh, regionů. Navíc to vede k určité ehm, k určitému oslabení důvěryhodnosti Evropské unie. Já vím, že poslanci a politikové pracují na tom, aby eh, opět získali důvěru občanů. Pan Galer učil jeden návrh, bohužel pan Galer eh, teď se vzdálil ze sálu. Jeho myšlenkou bylo, abyste bylo více zpráv a že ty zprávy by měly přesně říkat, kdo, jaká země prodává do těch konfliktních zemí mm, nebo do zemí, kde je nějaký konflikt, nebo kde ty zbraně mají velice špatný dopad na bezpečnostní situaci. Abychom pak mohli na to mít takový celoevropský pohled bylo by dobré, abyste bylo takové nezávislé monitorování celé situace. Když jsme o tom říkali třeba španělské vládě, tak nám odpověděli. Vláda má své vlastní interní zprávy na to, aby vyhodnocovala, zda zbraně, které prodáváme, eh, skončí v dobrých rukách eh, nebo ne. No ale vypadá to, že tedy zřejmě španělská vláda má interní zprávy, které velice pozitivně hovoří třeba o Saudské Arábii. Takže jsou to interní zprávy, které jsou tajné, které jsou utajované. A bez těchto různých interních vládních zpráv eh, vlastně můžeme vycházet pouze z těch našich údajů a docházet eh, k našim závěrům. Ještě bych chtěla stručně říct, že jsme měli předchozí zprávu a tam jsme zkoumali, zda vývoz evropských zbraní ovlivňuje bezpečnostní situaci třeba uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. Zda, tam, zda ten vývoz zbraní eh, má nějaký dopad na příliv uprchlíků do Evropy a ukazuje se, že vlastně ve 26 zemích, kam právě proudí ten, ty zbraně z Evropy, takže tam minimálně ta situace se nezlepšila, pokud se nezhoršila a i z těchto zemí lidé prchají. Naopak se ta situace tam často ještě zhoršila. Takže se ukazuje, máme mnoho ukazatelů, které ukazují, že vývoz zbraní z Evropy má skutečně negativní dopad na bezpečnostní situaci v mnohých částech světa. A myslíme si, že tedy nakonec to vlastně povede i ke zhoršení bezpečnostní situace zemí Evropské unie, protože se budeme muset vypořádat s tím, že tedy v blízkých nebo v jiných oblastech světa je ta situace nestála nebo ta situace se zhorší. A pak jste se také ptali, co by v tom mohl dělat Evropský parlament ta, eh, jestli možná, abyste trošku tu situaci kontrolovali, protože když když jsou podepisovány ty smlouvy, mm, tak by bylo možné to nějakým způsobem eh, monitorovat. Já nevím, zda třeba někdo z mých kolegů na to dokáže zareagovat. My se na to díváme z vnějšku a vidíme, že vlastně zatím ty, to, co je zde sepsáno, mm, ty společné pozice, to je vlastně pouze takový nějaký cár papíru, který není dodržován. No a pak jste se ještě ptali na nějaké konkrétní příklady, třeba Švédsko, kde se změnilo veřejné mínění, tak uvidíme podle těch budoucích dat, zda tam došlo k nějakému zlepšení. Důležité je, aby ty jednotlivé kontroly neprováděly žádné zainteresované strany. Pokud třeba sama vláda monitoruje vývoz zbraní, tak velice dobře víme, že vláda sama je napojená na zbrojní průmysl, takže monitoring ze strany vlády nemusí být úplně upřímný. Evropská unie má dobré vztahy s, s občanskou společností a s různými ne, nezávislými organizacemi a ty by mohly možná přijít s nějakými um, kvalitnějšími nebo hodnotnějšími základy, na nichž je pak možné stavět. Děkuji nyní paní Maria Vilajas. Také děkuji za slovo. Odpovím na otázku, jaká je vazba mezi um, diskriminací práv žen a zbraněmi, i když pan Galer už tedy odešel. Takže je důležité, aby se vlastně ta práva žen promítala do všech oblastí, to je, ten, to je ta politika mainstreamingu, a vlastně mělo by se to promítat i do oblasti vývozu zbraní, to hledisko důležitosti rovnosti mužů a žen. Máme určité data, a také to potvrdilo OSN, že když byla schválena dohoda o vývozu zbraní, tak tam byla speciální klauzula, která se týkala právě dopadu na vývozu zbraní na práva žen. Takže sama ta e, smlouva o obchodu se zbraněmi hovoří o tom, že se musí brát v úvahu lidská práva a také práva žen když se zvažuje vývoz zbraní. Pak je zde také zpráva OSN, která na druhé straně hodnotí agendu z roku 2015, která se týkala uh, situace žen. Takže máme se zejména OSN, ale i další subjekty které zkoumají tuto vazbu. A jsem si jistá, že i Evropská unie má v rámci své bezpečnostní politiky snahu propojit otázku ženských práv a otázku bezpečnosti a míru. Je to velice důležité, zejména když si uvědomíte, jaká je situace v oblasti práv žen v zemích, kde probíhají ozbrojené konflikty. Protože ty to konflikty ještě zhoršují eh, situaci žen. Takže proto to musím brát v úvahu, když eh, hovoříme o vývozu zbraní. Děkuji. Nyní pan Kristof Sternon. Děkuji. Já se nejprve zaměřím na to, zda Ehm, se nějak liší vývoz zbraní do zemí NATO nebo do zemí mimo NATO nebo do zemí spojenců. Já zde nemám konkrétní čísla, ale můžeme říci, že z osmi hlavních eh, vývozců z Evropské unie mají všichni, jak mezi třemi hlavními klienty, minimálně dvě země, které nejsou ani v NATO, ani nejsou spojenci NATO ani nejsou nějak e, spojenci dalších e, evropských unii, takže asi to nebude překvapením, že můžeme říci, že většina vývozu zbraní z Evropské unie plyne vlastně do zemí, které nejsou našimi přáteli, nebo nejsou to. No a co se týče zboží dvojího užití, já sám se tomu nevěnuji, mm, je to spíše portfolio mého kolegy nebo kolegyně, takže já se k tomu nemohu vyjadřovat. No a pak jste se ptali, jakou v tom může hrát roli Evropský parlament. Mohl by mít tam eh, možná lepší roli. A to několika způsoby. Za prvé, když se vedou uh, diskuse o tom Evropském uh, obraném fondu, pokud se bude například hovořit o vojenském vybavení, tak by se třeba měla klást otázka, jaký bude dohled nad vývozem toho vojenského vybavení. Takže to je taková první věc. Druhá věc, jak se může Evropský parlament zapojit. V procesu přeskumu, o kterém hovořila paní Cliff, to znamená, je tam ten pravidelná aktualizace toho, té common position, eh, tam bychom chtěli, aby měl Evropský parlament větší roli. A také bychom chtěli podnítit členské státy, aby celý ten proces probíhal komplexně, holisticky a nezávisle a také transparentně. Děkuji. A ještě jednou dám slovo paní Caroline Cliff. Děkuji za slovo. Chtěla bych už pouze upozornit na nějaké číselné údaje, které se týkají toho, kdy byla odňata ta licence nebo kdy nebyl vydán mm, ten, kdy byla ta licence. Samozřejmě hovoříme o tom, že ten Blízký východ, Saudská Arábie, to jsou takové hlavní oblasti, o kterých zde hovoříme. Ale když se podíváme na výroční zprávy tak tam těch eh, zákazů bylo 6, 7, Nakonec jich tam bylo asi 18. Takže ty počty nejsou příliš vysoké, ale nicméně to číslo stoupá. A myslím si, že to je i díky tlaku občanské společnosti nebo vás, europoslanců. No a pak, co se týče um, ještě té 18 a 19. zprávy, tak tam eh, v té 18. zprávě byl počet zamítnutí 40 a ve zprávě z roku, v té 19. zprávě byl počet zamítnutí 65, takže opět to číslo narostlo. Také mě zaujal komentář o významu určité certifikace konečného uživy, uživatele a toho, že je důležité se ujistit, že ty zbraně neskončí ve špatných rukou. Je to důležité téma. Ten proces certifikace konečného spotřebitele, na to bychom se možná mohli podívat, až budeme znovu hovořit o revizi té společné pozice. Ale mám pocit, že některé členské státy už se k tomu vyjadřovaly a říkali, že je tam trošku problém eh, se zdroji Některé členské státy nemají tak velké kapacity třeba jako USA. Například USA mají opravdu velké zdroje a dělají kontroly, kam plynuly vývozy a jak to vlastně, kde nakonec skončily. Ale pro některé členské státy zkrátka mm, to není možné z kapacitních důvodů. To je tedy alespoň to, co mi ty země říkali. Pak bych ještě chtěl, um, chtěla pohovořit o, pro, o programu ITRIS, Mm, tam jsou pracovníci, kteří navštěvují konfliktní oblasti po konfliktu a hledají, jaké zbraně se tam používaly, odkud ty zbraně pocházely, pak eh, o tom vypracovávají zprávy. To samozřejmě, ta zpráva samozřejmě mm, tedy nehovoří úplně konkrétně, jaká zbraň tam byla a z jaké země pocházela. Spíše se snaží eh, upozornit na to, aby země byly obezřetnější, když se rozhodují, do jaké země eh, chtějí vyvážet zbraně, nebo zda tam ty zbraně budou vyvážet. Uh, Mr. Carver, please, floor is your... Cal. Oh, I'm sorry. <laughs> uh, yes. Takže ještě pan eh, Jordi Kalovo. Rufanš. Já vám vám ještě slovo, ale bohužel už nemáme příliš času, takže vás poprosím o stručnost. Velice děkuji za slovo. Já bych chtěla jenom ještě dodat eh, jednu věc. Protože jste zazněla jedna, mm, jeden komentář, na který musím zareagovat. Ten komentář se týkal změny v eh, Evropské unii změny odpovědnosti v oblasti rozpoč- eh, obrany a také rozpočtové důsledky. Trošku to souvisí s tím, co teď říkala paní Klip, že některé členské státy říkají, že nemají dostatek kapacity, aby monitorovali ty vývozy zbraní a že nemají dostatek mm, prostředků k tomu, aby kontrolovali, zda se dodržují příslušné předpisy. Protože každá země na to má určité zákony, bylo by dobré, kdyby se ty zákony dodržovaly. Pak je ještě otázka, zda tam je dostatečná politická vůle. Evropské unie nyní chce vynaložit 20 miliard eur na výzkum a vývoj nových zbraní. A já se domnívám, že by tedy měla dát i určité nutné prostředky na to, aby nám umožnila monitorovat destinaci těch zbraní a také, aby nám dala možnost vypracovat o tom zprávy analýzy. Děkuji. Abych ještě úplně na závěr dnešní schůze chtěla připomenout, že navzdory různým rozhodnutím je stále ještě většina kompetencí v oblasti bezpečnosti mm, na bedrech samotných členských států. a také na druhém místě je to tedy rada. My se samozřejmě zapojíme do monitorování a budeme doufat určitý pokrok. Děkuji vám všem a poprosím vás, abychom společně odměnili naše panelisty potleskem.